včera a je to pro nás veliká čest, že se účastní našeho hlasování. Srdečně vítejte. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva Ferrara. Žádost, aby byla Marin Lepenová zbavena imunity, pan Korvin Mike eh, eh, právě přednesl návrh, aby se toto hlasování odložilo. σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με ενημερώνει v souladu s jednacím řádem mě právě mý kolegové informovali o tom, že pakliže tento návrh by měl být akceptován, je třeba, aby to přednesla celá politická skupina. A to e, není ten případ, protože pan poslanec, který to přednesl, je nezařazení. Takže postupujeme podle pravidla 1.80 odstavec 1 a pojďme hlasovat o této žádosti. Žádosti, aby byla Marin Lepenová zbavena imunity. Je to e, jediné hlasování, kdo je pro zbavení imunity, proti zdrželi se. Domnívám se, že výsledek je naprosto jasný. Široká většina podporuje tuto žádost. Děkuji vám mnohokrát. A nyní se dostáváme ke zprávě Manesku. Zpráva Manesku. Prosím, uklidněte se Prosím, důvěřujte předsedovi a vašim vlastním očím. Byla tady jasně přesvědčivá většina a není zpráva Manesku týkající se Evropsko-středomorské dohody mezi EU a Libanonem a přistoupení Chorvatska. E, máme tady hlasování, e, zahajuji hlasování elektronicky. Λήξη Končí hlasování. Schváleno. Takže pojďme přistoupit ke zprávě pana poslance Vajdnolcera. Opět elektronické hlasování. Zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pojďme přistoupit ke zprávě Krasnodebský. 51 pozměňovací návrh elektronicky zahojí hlasování. Ukončuje hlasování. Schváleno. To znamená, že Evropský parlament ve svém prvním čtení tento návrh schválil. Dalším bodem jsou povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti. Eh, hlasujeme rukama, kdo je pro, proti. Zdržel se. Schváleno. Eh, zpráva Cabeson Ruiz. Mož, eh, pozměňovací návrh jedna, prosím, a zdvižením rukou. Kdo je pro, proti? zdržel se, zamítnuto. Původní text odstavce 1 elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. E, schváleno. Odstavec 22, původní text. Prosím, hlasujeme rukama, kdo je pro, proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Ano, můžeme mít elektronický přeskum, takže odstavec 22 elektronický ček, eh, zahoj hlasování. Ukončuje hlasování. Schváleno. Omlouvám se, Pravý pan předseda. Odstavec 50, pozměňovací návrh 276 plus eh, členové parlamentu. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Dobře, elektronický přeskum pozměňovacího návrhu 2 elektronicky zahoje hlasování. Λήξη ψηφοφορίας. Ukončuji hlasování. Schváleno. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Prosím, ukažte, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59 říká pan předseda. Myslím si, že to bylo naprosto jasné, ale chcete-li, přeskoumáme trojku elektronicky v pořádku. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 3. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. to. Odstavec 59, rozdělen do dvou částí. První část elektronicky, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Část 2 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že eh, musíme zkontrolovat dvojku elektronicky za hlasování. Λήξη της ψηφοφορίας. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro, ukažte prosím. Proti. Zdr- zamítnuto. Promiňte, zdržel se. Přijat. Bylo to jasné odmítnutí. Mlu- Signomi, engrinete, signomi, engrinete. Eh, pan předseda se omlouvá, bylo to přijato. Odstavec 50, 95. Eh, Ukažte rukama, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Odstavec 98, původní text. Je mi to líto, bylo to naprosto jasné. Odstavec 98, hlasujeme rukama pro, proti zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu. Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno, přijato. Připstupujeme ke zprávě Kosta. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A odstavec 1, původní text, elektronicky zahajuji hlasování.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 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 18 pro, proti, prosím pěkně, nekřičte tady, byla tady eh, převážná většina, takže prosím pěkně nezdržujte hlasování 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 45 původní text první část pro, proti, zdržel se e, přijato dvojka pro, proti, zdržel se přijato 20 10 elektronicky zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 21 eh, elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Voka, eh, elektronicky pro, proti, zdržel se, zamítnuto, dvojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Úvodní ustanovení C, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, čtyři pro, proti, Eh, zamítnuto 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto původní text, úvodní ustanovení M, pro, proti, zdržel se, přijato 6, úvodní ustanovení o pro, proti, zdržel se, zamítnuto 7, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno, přijato. Pan Preda má něco k jednacímu řadu. Pane předsedo, mohli bychom hlasovat v bloku pro všechna pozměňovací návrhy týkající se spra- Marie Le Pen? Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο από τη διαδικασία. Vy jste požádal o slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já eh, tedy respektuje vedení dnešního zasedání, ale vy jste tady dvakrát porušil zásady. Za prvé, vůbec se nedíváte na to, jak vypadá hlasování a ignorujete, eh, když někdo něco řekne. Vy prostě jste jak ty povznese nad věcí. Takže my vás žádáme, abyste změnil způsob řízení schůze a postupoval demokraticky. Σας ευχαριστώ Děkuji vám mnohokrát, pane Obermajere, za ohodnocení, které jste právě přednesl. Mohu vás ujistit, že všechna hlasování se hlasují zdviháním uh, rukou a tady byl výsledek naprosto jasný, který se týkal také pozměňování politických skupin pozměňovacích návrhů, které byly zamítnuty a myslím si, že to bylo naprosto jasné, protože to bylo vše kontrolováno elektronicky a velká většina byla proti. Pan Kosta. Chtěla jsem říci, že dnes máme nesmírně důležitý den, protože Evropský parlament projevil vůlu, podporil kulturní politiku, kterou, dě, kterou Evropa provozuje a jako zdroj pro poměr zaměstnanosti mládeže. Moje hlasovací zařízení nefungovalo a nezaregistrovalo, že jsem hlasovala pro. Když jsem to stiskla, došlo k nějakému problému a chci poprosit, aby bylo zaznamenáno, že jsem hlasovala pro. Děkuji vám mnohokrát za toto vyjasnění. Můj tým mi nyní sdělil, že Eh, můžeme hlasovat unblock pouze, pokud je obsah podobný. Takže jako předseda musím respektovat jednací řád. Nemohu tedy akceptovat návrh pana Prédy. Takže budeme muset postupovat podle jednacího řádu, tak jak je stanoven. Návrh 2, 12. Ehm, kdo je pro? Proti? Zamítnuto 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto 15. Kdo je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto 17. Kdo je pro? Proti. Zdrželi zamítnuto Ehm, návrh 1, kde je pro, proti, zamítnuto. Návrh 2, kde je pro, proti, žili, zamítnuto. Návrh 3, pro, proti, žili, zamítnuto. 4, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 5, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 6, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. sedm pro, proti, drželi, zamítnuto. osm pro, proti, drželi, zamítnuto. devět pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Deset. Kdo je pro? Proti, drželi, zamítnuto. jedenáct Pro, proti, drželi, zamítnuto. Budeme eh, hlasovat o rezoluci jako celku. Eh, jmenovitě otevírám hlasování. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Přejdeme dál k poslední zprávě paní McClarkin. Pozměňovací návrh číslo 1 jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o rezoluci jako celek jmenovitě. Dovírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Chci poděkovat vám všem. Přejdeme k vysvětlení hlasování.